daně, poškrtat výdaje. Já jsem nezaslala proti rozpočtu, protože se navrhuje navýšení výdajů EU o 6,8%. Aby Evropa žádala tak výrazné navýšení a vůbec jakékoliv navýšení je hrubě necitlivé. Je těžko si představit cokoliv, co by eh, více odradilo voliče v e, ve Velké Británii a všude v EU. Proč by Evropa měla dostávat více peněz, když prakticky všechny ostatní veřejné rozpočty dostávají méně? proč Evropa káže Řecku, že má škrtat výdaje a říká Irsku, aby zvýšilo daně a Španělsku, aby přijalo pomoc. A poté Evropa žádá více peněz sama pro sebe. V době osporných balíčků je to vrchol pokrytectví, aby EU žádala více. Plně podporuji snahy Davida Camerona o zmrazení evropských výdajů. Ten je daleko více v kontaktu s občanem než většina poslanců tohoto parlamentu. Děkuji, není George Lyon. Where's George Lyon? Kde vás máme? I think he's left. Patrně už opustil sál. Paní Zaniky. Děkuji, děkuji pane předsedající. Politika, kterou jsme přijali, bychom se dostali z krize, úsporná politika, nepřináší potřebné výsledky. Navzdory zprávě Lavia Jedině budeme-li investovat selektivněji, bude evropský rozpočet působit pro růst a rozpočet tak pro růst a zaměstnance tak dosáhneme opět, dosáhneme opět vyváženou stavu ekonomik v EU a zlepšení situace pro evropské občany. Proto tak to tady pojímá zpráva Lavia, proto jsem pro ně hlasovala. Pani Jana Kurakis, děkuji povinností poslanců a poslankyně zastupovat zájmy svých voličů. Důvěra v Evropskou unii nyní dosahuje eh, minima. Podle Eurostatu pouze třetina Evropanů si uchovala pozitivní meč Evropské unie. V mé zemi je EU vnímána jako eh, instituce, která mrhá prostředky a není v kontaktu s realitou. Pokud máme obnovit hodnost, eh, musíme omezit výdaje, nadměrné výdaje. Komise navrhuje 7% navýšení v rozpočtu a to je urážka mých voličů. Já bych preferovala úplné zmrazení. Evro- Rada navrhuje 3%, to je stále přijatelnější než návrh komise. Proč tady parlament hlasoval pro nereálné požadavky komise? Možná proto, že komise stejně tyto výdaje zrealizuje. Komise nedávno žádala o deseti miliardové navýšení rozpočtu pro rok 2012. Opět jde o urážku, jde o skandal. Musíme vyslat jasný signál vůči komisi, že již nemůže takto mrhat a plítvat daňovými prostředky občanů. Paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, kolegům panu Laviovi a panu Rebegemu, kteří udělali vynikající práci na rozpočtu na rok 2013 a chci připomenout závazek eh, Evropského parlamentu vůči programu Erasmus. Od roku 1987 2,5 milionu evropských studentů mělo příležitost eh, studovat v zahraničí. Studovat, ale také pracovat v zahraničí. A my jsme žádali 30 milionů eur navíc oproti návrhu komise pro tento účel. Nejde jen o to zachránit projekt Erasmus. Jde o to, že potřebujeme všeobecnější normy a proto musíme předložit Evropskou strategii pro mladé. Mladí lidé eh, nemohou doplácet na tuto krizi, a to zejména v době, kdy nezaměstnanost mladých eh, dosahuje prakticky 25% v Evropě v průměru. Děkuji. Eh, paní Gerling odešla, takže pan Antonioci. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Laviovi za výbornou práci, kterou odvedl na souhrném rozpočtu EU na rozpočtový rok 2013. Úkol, který byl na ramenou našeho kolegu, eh, kolegy, byl velký a zdá se, že bylo velice těžké dosáhnout cílů, které byly stanoveny. Eh, v tomto období krize eh, žádosti o škrty eh, v EU eh, byly velmi silné a přesto pan Lavia i pan eh, BG umožnili do jisté míry trvale udržet politiky, které se realizují. Je důležité nespomalit iniciativy v oblasti životního prostředí a energetiky, které do jisté míry ukazují, že Evropská, Evropský parlament chce hájit pravomoci EU a proto jsem hlasoval pro tento rozpočet. Děkuji. Eh, Gerling, prosím. To jsem já, pane předsedo, omlouvám se. Takže eh, v EU, by, EU si plánuje e, zvýšit o 3 e, svůj rozpočet rok 2013 a parlament navrzuje, navrhuje dokonce 6,8 navýšení. E, to je velice odlišné od národních postupů, které škrtají ve svých rozpočtech a jde o velké poklesy Není tady žádný důvod, proč by EU měla být výjimkou ze situace, e, která krizí postihla e, celý svět. A Eh, evropská veřejnost je podrobena velmi eh, bolestivým škrtům a úsporným opatřením eh, v Bruselu. O tom přece můžeme být přesvědčeni každý den a je tedy opravdu překvapivé, že tady je požadavek navýšení. Určitě to podrývá důvěru evropských občanů, že Evropská unie nepodléhá takovým opatřením jako jiní. Děkuji, prosím další. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za zprávu. Dosáhl dobrého kompromisu. Rozpočet na rok 2013 je teď ve středobodu veřejného zájmu. Je to nakonec poslední rok eh, sedmiletého finančního rámce, proto členské státy se nechovají občas úplně férově k Evropské unii Eh, loni ještě podali řadu eh, projektů, které třeba ještě dofinancovat a eh, mimochodem je tady také mnoho členských států, které dostaly peníze vráceny a jiné státy zase mají problémy s dodržováním finanční kázně. Je potřeba, abychom vzájemně spolu zacházeli spravedlivě a férově. Nakonec to, i ty peníze, které dostáváme z Evropské unie, jsou peníze na hospodářství a inovace a v tomto směru je potřeba se k sobě chovat spravedlivě a férově. Děkuji. Pan Bílan. Děkuji. Eh, náš výbor pro vnitřní trh eh, zaznamenal potřebu Eh, nezvyšovat rozpočet na eh, osobní náklady o 10%. Myslím, že bychom se měli zaměřit na trvalé udržitelný růst eh, a IT infrastrukturu, abychom umožnili občanům vyřizovat si své záležitosti po internetu. Také je potřeba se více uchylovat k mimosoudnímu narovnávání sporů, protože to podporuje vnitřní trh. Já jsem hlasoval proti zprávě, protože se domnívám, že některé oblasti si vyžadují eh, zvlá- ještě zvláštní přeskoumání. Thank you, President. Jeg tror ikke, der er noget, der er mere afslørende for det virkelighedsfjernhed. Og det... Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Zase, že chybí realističnost eh, v představách poslanců, pokud je o rozpočet. vezmeme co jsme přijali před pár minutami, vzhledem k tomu, že všechny členské státy musí škrtat ve svých rozpočtech eh, a navzdory tomu, že 16 let Evropský účetní dvůr eh, neodsouhlasuje způsob, jakým utrácíme peníze do nich poplatníků, navzdory tomu, jak se s těmito prostředky, s tím rozpočtem nakládá, míra Podvodu je vyšší než kdekoliv jinde. Navzdory tomu všemu Evropský parlament nejenom hlasoval pro inflační navýšení rozpočtu, ale dokonce navýšení o 7 Doufám, že seznam všech jmen všech poslanců, eh, kteří takto hlasovali, se odstne na diskusních fórech a lidé uvidí, co se děje s jejich penězi a kvůli komu. Děkuji paní, paní Záborská odešla, že paní Bašesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože finanční krize i nadále postihuje Evropu a členské státy stále provádějí úsporná opatření. Není více než kdy dříve by měl parlament jednat zodpovědně. Měl by zohlednit fiskální politiky členských států při schvalování rozpočtového pro roku 2013. Kromě toho, veřejné výdaje EU eh, by měly být pojímány konsistentně a Evropský parlament by měl nastavit priority a snižovat výdaje tam, kde je to nutné. Domnívám se, že rozpočet představuje důležitý nástroj na podporu růstu a soudržnosti v Evropě. Také si myslím, že bychom se měli více zaměřit na inovace a konkurenceschopnost a lépe podněcovat pozitivní vývoj v těchto oblastech. Klíčovou prioritou pro Rumunsko je zaručit řádné financování na politiku soudržnosti a společnou zemědělskou politiku. Děkuji. Předávám ještě pana Devu na seznam, takže pane Devu, bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že není zrovna přijatelné pro Evropskou unii, aby požadovala tak výrazné navýšení, když my voleči v jeho východní Anglii si musí utahovat opasky a Eh, omezit se na to málo, co mají. Předseda Evropské omise eh, vystoupil s dosti chytrým projevem, kde vinil národní vlády a národní parlamenty ze současné špatné situace, nikoli Evropskou unii. Co ale zapomněl uvést, je, že když byla ustavována eurozóna, byla to Evropská komise, která měla monitorovat výdaje členských států či spolu s členskými státy a 3% limit na schodek byl porušován všude v celé Unii a Evropská komise neučila vůbec nic. Ta 3% a 60% tyto poměry, které byly zavedeny jako pravidlo, když vznikla eurozóna, to všechno bylo ignorováno a to bylo pochybení komise, její nečinnost. Děkuji. Předpokládám, že nechcete vystoupit ke zprávě Böge Kalfin, protože tam jsem vás měl na seznamu a k tomu také chcete vystoupit. Dobře, tak v tom případě máte opět slovo. To je prozatímní zpráva k víceletému finančnímu rámci Böge Kalfin. Děkuji, pane předsedo. V této zprávě jsem hlasoval se svou s frakcí s výjimkou několika drobných případů, eh, které se týkaly mezinárodního rozvoje. Protože nemyslím, že i když my prožíváme problémy, tak si myslím, že bychom neměli trestat ty, kdo uh, jsou v tak eh, těžké Eh, situace tak vzdáleně, eh, vzdáleně životní úrovni, kterou máme v Evropě, která pro ně je naprostým luxusem. A proto programy eh, boje proti chudobě a další programy rozvojového typu, zejména vůči Asii, tam jsem hlasoval odlišně než moje frakce, protože jsem přesvědčen, že je velmi důležité Eh, naše, naši prosperitu eh, sdílet eh, s ostatními, podělit se s nimi ti s těmi, kdo nejsou v tak dobré situaci, v jaké se nacházíme my. Děkuji. Paní Zaneky. Děkuji, pane předsedo. Sociálně a hospodářský rámec, ve kterém Eh, funguje tento víceletý finanční rámec 2014-2020 je eh, problematický. Členské státy se snaží upravovat své rozpočty na národní úrovni, aby opět eh, naplnili státní pokladnu. Naproti tomu EU se projevuje jako Eh, entita, která ještě dále zvyšuje zátěž na našich voličích. Abychom zajistili lepší budoucnost mladým Evropanům, je naprosto zásadní, abychom investovali cíleným způsobem do oblasti informací a rozvoje. Děkuji. Děkuji, paní Jana Kudakis. Děkuji. Počátkem tohoto měsíce Margaret Thatcher oslavila své 87. narozeniny a já jsem si jistá, že tento parlament jí společně se mnou co nejsrdečněji poblahopřeje. Paní Sečerová bojovala pr- tvrdě o vyjednání rabatu pro uh, Spojené království v roce 84, kdy zajistila 66% rabat. Řekla, že samozřejmě by stála o 100%, ale je potřeba být racionálním partnerem. Spojené království je i nadále racionálním partnerem, ale návrh v této zprávě ukončit rabat pro Spojené království je nepřijatelný. David Cameron a Margaret Thatcher uh, chtějí pokračovat v roz, vě, ve vyjednávání o rozpočtu, který bude dob, dobrý jak pro Evropu, tak pro uh, Spojené království. Proto voláme po zmražení uh, evropských výdajů. To je racionální přístup. Nevidím, jak uh, komise může nadále požadovat nárůst svého vlastního rozpočtu a zároveň diktovat uh, škrty a úspory členským státům. Jako bývalá podnikatelka vím, že je možné uh, škrtat v jakémkoliv rozpočtu. Naši občané si zaslouží tyto rozpočtové škrty a komise musí naslouchat jejich požadavkům. Děkuji. Paní Angelili. Děkuji, pane předsedající. Krize je krize. Členské státy si přejí snížit výdaje Evropské unie a musíme tedy účelově vázat prostředky na reálné priority. Růst, rozvoj, eh, zbavit se nebo nedopustit plitvání zdroje a překrývání. Je to také eh, celý systém eh, rabatů a slev, což představuje privilegia pro některé členské státy. To je nepřijatelné. Sleva, rabat pro Eh, Británii eh, zatím představuje nějakých 97 miliard eh, eur a to je nepřijatelné. Itálie se nemůže dovolit být čistým přispěvatelem, který platí více, než zpět dostává a především nemůže takto financovat tyto anachronické rabaty a slevy. V roce 2011 měla Itálie negativní bilanci v hodnotě nějakých 6 miliard eur takže říct si dnes Itálii, vrátit se dnes do Itálie a říct, eh, Evropský parlament vyslal jasný signál, tak abychom se dostali eh, k jednotnému také sídlu pro parlament, to by také pomohlo. Děkuji paní Fordova. Děkuji. Střednědobý finanční uh, rámec nastaví priority pro sedmiletý uh, evropský rozpočet a nemohl přijít v lepší chvíli. Každá členská země provádí škrty uh, v národních i místních výdajích a uh, evropské veřejné výdaje musí podléhat stejné disciplíně. Máme omezené prostředky, každé euro, každá libra, každá koruna, každý zloty ehm, musí, musí s nimi být nakladáno co možná optimálně. Je pravda, že eh, samozřejmě to zní eh, atraktivně, podpořme z evropských peněz eh, pracovní místa, eh, inovace a tak dále, ale často se mnoho těchto prostředků vyplýtvá na administrativní výdaje a bylo by lepší tyto cíle zafinancovat přes místní či jiné programy. Já žádám základní úvahu o tom, jak zamezit plitvání. Podívejme se také na parlament, na naše vlastní výdaje, na zaměstnance a také si myslím, že Evropa by měla financovat pouze takové projekty, které eh, přinášejí přidanou hodnotu mezinárodně, například v oblasti světově vynikajících výsledků ve vědě. Tady v této oblasti růst jistě, tady, výsledky jistě podpoří růst a zaměstnanost. Děkuji. Pan Antonioci. Děkuji. Pane předsedo, řekl bych, že jednání o víceletém finančním rámci na období 2014-2020 probíhají eh, v hospodářském, sociálním a eh, finančním eh, stavu, který je velice náročný, velice obtížný. Musím říci, že Evropa je nahlížena evropskými občany jako entita, která spíše zatěžuje jejich situaci, než by jim pomáhala. A tato situace vyplývá z toho, že rozpočet Evropské unie jde úplně jiným směrem než národní rozpočty že se vlastně e, oproti Lisabonské smlouvě e, rozšířily e, pravomoci a rozšířily se oblasti, ve kterých působí. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože jsem si uvědomil, že, uvědomoval, že je třeba dosáhnout interinstitucionální dohody. Děkuji. Děkuji, pane předsedo víceletý eh, rámec musí sledovat svůj eh, cíl a eh, jinak nemůžeme dosáhnout realizace politik, které jsme si stanovili v, ve strategii Evropa 2020. Potřebujeme mít účinné nástroje pro vytváření zaměstnanosti v celé Evropě. Ti, kdo tvrdí, že evropský rozpočet by měl být mražen, ty by si měli uvědomit, že 20 20%, 20% sociálního eh, těchto prostředků ze soudržnosti by mělo jít na sociální fond a poskytovat určité záruky. V době, kdy eh, irská vláda se stanovuje své priority pro evropské předsednictví, eh, prožíváme tak náročnou situaci v Irsku. Myslím si, že EU musí řešit eh, otázku vlastních zdrojů a je třeba dosáhnout dohody o daní z finančních transakcí. Děkuji. Pane předsedo, nejprve chci poblahopřát Kypru Eh, za to, že tak zvládli delikátní eh, vyjednávání víceletého eh, finančního rámce tak dobře a je to jejich první zkušenost jako rotujícího předsedy EU. E Kypřané, zrovna tak jako Britové, si uvědomují, jak důležité je efektivní vynakládání prostředků z EU a Eh, potrhují, prostře- potrhují to, aby vedly eh, k růstu a zaměstnanosti. David Cameron ale zcela jasně řekl, že v dobách eh, nepříznivých ekonomických je nepřijatelné, aby se zasahovalo do britského rabatu, zvlášť když Spojené království je druhým největším příjemcem. Spojené království je ochotno sáhnout i k vetu, pakliže se nebude postupovat Eh, způsobem zmrazení. Je možné eh, přistoupit k řadě škrtů a eh, dobré by bylo začít s tím, že přestaneme jezdit do Štrasburku. Je také možné provést, provést změny v Evropském sociálním fondu a jiných fondech momentálně britská veřejnost se opravdu eh, domnívá, že Evropská unie vynakládá eh, mnoho peněz a mohla by si vést mnohem lépe za méně peněz. Děkuji paní Makovej. V nedávných letech jsme si všichni uvědomili, že vnitrostátní rozpočty eh, rostly eh, rychleji než evropský rozpočet, což bylo dobré pro ekonomický růst. Je to důležité pro růst všech eh, ekonomik v členských státech, včetně růstu Evropské unie, tak a je třeba rozpočty dát do pořádku. Já podporuji tento návrh, protože je důležitý pro pomoc cesty z krize. Eh, je dobré, aby národní parlamenty také nastavovaly své rozpočty prorůstově. Pakliže umožníme pokračování rozpočtových deficitů, tak budeme přiškrcovat ekonomický růst a eh, ekonomický růst členských států i evropský. Děkuji, paní Dejár. Pan Jár, děkuji, pane předsedo. Já chci na tomto místě ještě jednou požádat členské státy o eh, spravedlivé nakládání vzájemné není možné, aby členské státy eh, si eh, vyměňovaly kabáty, jeden kabát si obléknou v Bruselu, tváří se příznivě eh, k Evropské unii, tvrdí, že je potřeba nové programy pro inovaci a růst a zaměstnanost a potom, když se vrátí domů, tak Samozřejmě eh, je eh, lepší říkat svým lidem doma, že nechceme posílat do Bruselu tolik eh, peněz. A ten, kdo nebude posílat tolik peněz do Bruselu, samozřejmě nemůže jich také tolik chtít. Proto bych na tomto místě rád poprosil, abychom spolu zacházeli spravedlivě a férově, jin a abychom na jedné straně solidarizovali s těžkou uh, situací některých uh, států, ale musíme si uvědomit na druhé straně, že peníze Evropská unie uh, potřebuje peníze na to, aby pomohla některým členským státům a také, aby mohla provozovat svoje prospěšné programy. Děkuji, pan Bílan. Děkuji, pane předsedající. V tomto programovacím období plní rozpočet také nové členské státy, včetně Polska. Nyní již jasně vidíme, že čerpané prostředky skutečně přispěly k vytváření nových příležitostí a k rovným hracím podmínkám. Tato zpráva obsahuje a vysílá celou řadu dobrých signálů a také vysílá jedno varování před škrty. Já si myslím, že iniciativy v oblasti Single Market Act by měly být naší prioritou a potřebujeme prostředky mimo jiné na to, abychom usnadnili přístup k evropským eh, financím pro malé a středně velké podniky, tak abychom měli aktivně podporovat podnikání. Harmonizace na vnitřním trhu samozřejmě vyžaduje také potřebnou úroveň ochrany spotřebitele, proto také navrhuji navýšit prostředky na toto, protože aktuální návrh eh, nestačí. Děkuji paní Manesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto prozatímní zprávu o postupu schvalování MFF 2014 2020, protože jde o podporu stabilního rozpočtu, který zaručí hospodářský růst a zaměstnanost a zároveň to přinese vysokou živý životní úroveň a bezpečnost eh, evropským občanům. Rozpočet EU a zemena výdaje na politiku soudržnosti představují významný nástroj, který by měl být v rukou členských států pro překonání současné krize a tak, abychom také dosahovali cílu strategie EU 2020. Pokud se přejeme konkurenceschopnější, udržitelnější Evropu, která podporuje inkluzi, začlenění, musíme alokovat dostatečné zdroje na politiku soudržnosti a to alespoň ve stejném objemu, jako to bylo prostě pro toto programovací období. Myslím, že bychom měli pokud o makroekonomickou podmíněnost, to bychom měli odborovat, protože by nebylo férové trestat regiony za to, že eh, za to, jak přistupují tady k postupu s, panem, s hospodářskou zprávou řízením. Děkuji, pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o víceletý finanční rámec, mám k tomu dvě poznámky. Za prvé, Eh, ty sumy je třeba výrazně snížit. Eh, Evropská, úroveň se, Evropská unie se musí omezit na klíčové úkoly. Eh, minulý týden to také předseda Schulz řekl našemu tisku. A Strukturální fondy je třeba užívat pouze pro ty nejslabší regiony, nejchudší regiony v členských státech. Eh, které sami mají nejnižší příjmy. Evropský parlament eh, se dále eh, snaží, aby daně z finančních transakcí financovaly aktivity EU. To není přijatelné protože jsou přece jasně stanoveny pravomoci v oblasti daní, je to pravomoc národních států a to se nemůže změnit. Daně takto zůstávají ve službách národních států, i když to vypadá, že vždy tomu tak není v těchto těžkých dobách. Děkuji, pane předsedo. My jsme hlasovali o eh, MFF což bylo velice důležité hlasování eh, pro nás, eh, pro členy Evropského parlamentu. My takto rozhodujeme o výdajích na období roku 2014 až do 2020. V naší frakci chci zdůraznit, že je zapotřebí mít jasně otevřené hlasování, aby občané viděli, kdo jak hlasuje o výdajích o vynakládání finančních prostředků, o vydávání miliard. A kdo za to nese odpovědnost? Zdá se naopak, že čím větší rozhodnutí, kdo činí, tím menší odpovědnost za ně nese. A to neodpovídá eh, demokracii. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se zúčastnil dnešní dopolední debaty a byl jsem potěšen, že mohu eh, podpořit eh, návrh víceletého finančního rámce. Ten je důležitý a je potřeba abychom učinili určitá opatření ještě do konce listopadu. Jak řekl pan Rompuy, musíme spolupracovat společně se všemi členskými státy a i všichni premiéři budou muset spolupracovat. A za druhé, vy sám eh, jste proto, aby eh, parlament měl pouze jedno sídlo, bylo by to mnohem jednodušší, snížilo by to administrativní náklady, cestovní náklady, náklady až 180 milionů euro za rok a to potřebujeme. Paní Pazesku, paní Záborská zde není. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože rozpočet Evropské unie je důležitým nástrojem zajištění ekonomické stability. Může eh, eh, iniciovat investice do růstu a tvorby pracovních příležitostí. Rozpočet může členským státům také překonat potíže, s nimiž se potýkají. Ráda bych poukázala na eh, důležitost solidních veřejných výdajů. Členské státy se musí i nadále Eh, snažit posílit svůj potenciál udržitelného růstu. Víceletý finanční rámec by měl poskytnout zvýšenou rozpočtovou flexibilitu, která by zajistila plné využití prostředků. Rumunsko prožívá těžké časy, co se týče absorpce evropských fondů a naše cíle do, eh, pro letošní rok jsme museli značně zkrátit. Je je to ale nezbytné, abychom zajistili správné financování pro eh, zemědělskou politiku a politiku soudržnosti, tak abychom překonali rozdíly mezi námi a jinými členskými státy. Děkuji. Pan Ena, Ena má slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Když eh, čteme eh, té zprávu, vidíme, že jsou tam slova jako růst, zaměstnanost a podobně, ale kromě slov se tam nic nemění. Logika rozpočtu je stále stejná jako ta, která zavedla Evropu do slepé uličky a do krize. Stále stejné ultraliberální návrhy proti všemu Eh, proti sociálním výdobytkům, proti eh, politice, podpory pro naprostou konkurenci. S takovými rozpočtovými orientacemi není vůbec žádná šance, že by se Evropa dostala z chaosu, který eh, vytvořila. Vede to k velkému riziku, že Evropa naopak daleko více zabředne do krize a že z toho výhody budou mít pouze finanční kruhy. Je na čase zcela změnit zaměření je třeba dát přednost eh, soci, eh, veřejným ehm, oblastem, které jsou eh, užitečné, uchovávají průmysl, uchovávají určitou harmonizaci a přestávají všechno snižovat na nejnižší úroveň. Musíme již Eh, přestat nalhávat občanům. Bez těchto základních změn Evropa nevybředne z krize a právě pro takovou Evropu já spolu s občany bojuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, ke Dehan, pan Messerschmidt. Ke zprávě Dehan. Děkuji, pane předsedo. Další zpráva se týká vlastních zdrojů EU. Hlasoval jsem proti, nikoli proti deta- kvůli detailním změnám ohledně DPH u členských států, ale když se hovoří o vlastních zdrojích, EU nejde pouze o to, aby opět získávala prostředky členských států, ale chce dokonce brát z kapes přímo občanům, ať už by šlo o zdanění leteckého paliva nebo o různé e, nové přímé daně. Jde prostě o to, že pokud jste pro evropské daně, pak eh, už neexistuje pojítko mezi eh, přímo volenými zástupci a přímým přístupem k se ke zdrojům občanů, tak to tento systém v Evropě nemáme. Protože ti, kdo s těmito, komise, eh, ti, s těmito návrhy e, přicházejí, nebyli zvoleni nikým, pouze vybráni svými vládami, takže celý tento návrh týkající se vlastních zdrojů bychom měli zrušit. E, Děkuji, paní Basesku. Děkuji. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože se domnívám, že reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie představuje krok ku předu. Také jsem přesvědčena, že vlastní zdroje založené na, respektive vlastní zdroje založené na DPH, se dobrý potenciál prospět evropskému rozpočtu. Tato daň by mohla pomoci snížit příspěvky členských států. Nový systém by také přinesl zásadní výhody, jako je větší transparentnost, flexibilita, jistota a předvídatelnost. Členské státy by měly prospěch eh, takto zrovného zacházení a také administrativní zátěž by se snížila. Nicméně jsou zde určité nevýhody, které třeba zvážit v celém procesu musíme vzít potaz to, že metodika je dosti složitá a proces zjednodušení by se těžko prováděl, těžko implementoval. Systém vlastních zdrojů je nesmírně důležitý a, a jeho reforma si zasluhuje za příslušnou pozornost. Děkuji, tím jsme vyčerpali vysvětlení hlasování a e, zasedání začne opět ve tři hodiny.